mezinárodní spolupráce při předcházení nahlášené práci a odrazování od ní. Jako první pohovoří jako vždy zpravodaj. Pane Pirinský, máte slovo. Děkuji. Paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, chci poděkovat především stínovým zpravodajům a našim partnerům z lucemburského předsednictví a také komisi za konstruktivní přístup a příspěvek, který umožnil připravit tento návrh rozhodnutí. A nehlášená práce ve všech svých formách vlastně naručuje základní pracovní a sociální eh, práce, vede k vykořišťování, vede ke zkreslování trhu a podniky jsou nuceny eh, se potýkat se značnou nekalou konkurencí. A také daňové a sociální systémy jsou ochuzovány o příjmy. Proto potřebujeme platformu hned od počátku účinnou. Zřízení takovéto platformy je o to naléhavější, že e, pracovní mobilita je vystavena e, velkým výzvám, zrovna tak jako další základní svobody, svoboda pohybu osob i samotná existence Evropské unie. Eh, já bych se rád podělil o názor, že to byl právě tento pocit naléhavosti sdílený oběma kolegy i lucemburským předsednictvím a komisí, eh, které se stalo tou hybnou silou pro dosažení konstruktivního dohody, eh, co se týče tohoto rozhodnutí. Tento kompromis zavazuje všechny státy, aby se staly odpovědnými členy platformy. Cílem platformy je zvětšit schopnost členských států řešit eh, mnohočetné a naléhavé problémy, eh, které eh, plynou z nehlášené práce pomocí spolupráce mezi příslušnými orgány, sociálními partnery a jako pozorovatelé by měli spolupracovat mnohé agentury a současněné subjekty. Cíl platformy je zabránit, odstrašovat, bojovat proti nehlášené práce a také pomoci začlenit ty, kteří se jí dopouštějí do eh, legálního trhu. Je to v souladu eh, s principem eh, subsidiarity a je potřeba tedy vytvořit potřebnou platformu pro vyměňování informací a nalézání řešení tak abychom účinně mohli bojovat proti nehlášené práci. Aktivity platformy obsahují širokou škálu nejrůznějších činností, do které se mohou členské státy zapojit. tak, aby její potenciál mohl být efektivněji využit. Je pravda, že eh, se objevily určité pochybnosti o nutnosti této platformy, jestli neomezí členské státy v jejich svobodě jednat a jestli skutečně potřebujeme eh, takovouto přidanou hodnotu v řešení nehlášené práci. Mohu vás ujistit, že v rámci konzultací zazněla celá řada takovýchto pochybností, ale staly se předmětem eh, důkladné a vyčerpávající analýzy a Podařilo se nám eh, dosáhnout širokého koncenzu a dojít eh, ke vzájemně rozhodnutí. A jde tedy o následující. Jde o společné úsilí zabránit té nespravedlnosti, která plyne z nehlášené práci. A vlastně jde o pomoc všem těm, kteří jsou Eh, vykořišťováni eh, nespravedlivě eh, tedy odváděnou prací a také zabránit výrazně nekalé konkurenci a také pomoci posílit sociální příjmy. Jde nám o dodržování právního státu, dodržování pravidel a musíme se bránit zákonu džungle. Myslím, že e, to je e, cíl, e, na kterém se náš parlament musí shodnout. Děkuji. Děkujeme, vážený pane Pěrinské. A nyní za komise paní komisařka Tyson. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení poslanci, poslankyně, hlubší, férovější, vnitřní trh, boj proti sociálnímu dumpingu, to jsou záležitosti, které pro mě a pro komisi představují absolutní priority. Osobně se mi nelíbí spojení sociální dumping, protože hovoříme o lidských bytostech, nehovoříme o nějakém zboží. Ovšem, s ohledem na nehlášenou práci bychom neměli kamuflovat dramatický dopad této problematiky tím, že budeme používat nějaká jemná slova, protože nehlášená práce znamená nechránění našich pracujících, má to dopad na jejich zaměstnanost, mohou tito lidé pracovat v šílených podmínkách, špatných podmínkách, za špatných hygienických, sociálních podmínek, bez jakéhokoliv nápravy, pokud jde o spravedlivé zacházení, občas oplacení hotovost aniž by mm, za celé měsíce občas získali vůbec příjmy, nemají právo na žádné odstupné, na žádné příspěvky v nezaměstnanosti nebo jiné příspěvky. To znamená, že rovněž si nepřipravují a nebudují eh, zásoby pro penzijní pojištění. Nejde o to, že je to neférové a nespravedlivé pro mm, tyto občany, pro tyto lidi, ale zároveň i pro podniky, které postupují v této oblasti eh, skutečně řádně a férově. A víte, že samozřejmě tím budou trpět pravděpodobně především malé a středně velké podniky. Dále samozřejmě to podkopává sociální systémy, protože se neplatí daně, neplatí se příspěvky na sociální zabezpečení a tak dále. I když tato nehlášená práce je fenoménem, který mm, není úplně viditelný, je obtížné měřit tento fenomén. My samozřejmě víme, že je to něco, co je rozšířené ve všech našich členských státech a že je to obtížné, mm, že je obtížné proti tomu bojovat. Tato šedá ekonomika představuje pravděpodobně 15 až 20 HDP některých členských států. To je ale odhad. Dámy a pánové, Vážení poslanci, poslankyně, právě proto potřebujeme evropskou platformu, která by podpořila spolupráci a odrazovala by od této nehlášené práce, abychom bojovali proti nehlášené práci. To je skutečně velice zásadní krok před. Podpoří to spolupráci mezi členskými státy, dojde k výměně osvědčené praxe, informací, dojde k vytvoření analýz, expertních poznatků, podpoří to inovativní přístupy v boji proti nehlášené práci. A tím by to mělo samozřejmě přispět k horizontálnímu pochopení celé této problematiky. Tato platforma předpokládá multidisciplinární přístup, který by propojil expertízy z, ze strany různých orgánů, inspektorátu pracovních, daňových orgánů, sociálních úřadů. Tento multidisciplinární přístup již byl realizován a dosáhl v mnoha členských státech dobrých výsledků. A právě proto jsem ráda, že Evropská platforma je postavena právě na těchto pozitivních přístupech, protože pouze díky holistickému přístupu, přístupu, eh, který nám umožní holistický boj proti tomuto nešvaru. Samozřejmě, že dále jsou to i problémy falešné, samostatně výdělečné činnosti. Samozřejmě, že i v této oblasti potřebujeme čím dál tím více prosazovat osvědčenou praxi. Rovněž jsem velice ráda eh, za to, že se sociální partneři chtějí zapojit do této platformy a Joroša, jakože Eurofund, Eurofund rovněž chtějí Eh, vynaložit své úsilí v budování této platformy. Ráda bych poděkovala v tomto ohledu Evropskému parlamentu za veškeré úsilí, za to, že skutečně umožnili včasné dopracování a dokončení této platformy, přípravy této práce. Ráda bych poděkovala především paní Upskop, a, která vedla triálog a panu Pirinskému e, zpravodaji. Ráda bych jim poděkovala Pr poděkovala celému vyjednávacímu týmu za jejich úsilí, energii a konstruktivní přístup. Rada eh, přijme 24. Eh, eh, února rozhodnutí o této platformě a umožní poté, a na to se těším, na březnové plenárce podpis tohoto návrhu. Zároveň připravujeme první setkání této platformy, které by mělo proběhnout ještě před letní pauzou. Jsem odhodlána udělat vše, co je v mých silách sama za sebe eh, pro úspěch této platformy. Tato platforma vás bude pravidelně informovat o veškerých aktivitách, o pracovním programu, bude předkládat zprávy Radě i Evropskému parlamentu a samozřejmě i ekosoku a výboru regionu. Spolehám v tomto ohledu na vaši kvalitní podporu a kvalitní příspěvky. Děkuji za pozornost, děkuji paní předsedkyně. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní za výbor IMKO, pan De Jong, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je dobře, že platforma nyní bude zřízena neboť taková ty formy vyšetřování, vykořišťování, o kterých hovoříme, nepatří do Evropské unie. Komise právem říká, že malé střední podniky si stěžují na nekalou hospodářskou soutěž ze strany jiných větších subjektů a tomu je třeba udržet učinit eh, přítrž. Jsem rád, že byly převzaty mnohé pozměňovací návrhy výboru pro vnitřní trh, ale trochu lituji, že parlament nebude automaticky zapojen do platformy a proto eh, požaduji, aby komise předkládala výroční zprávu každý rok o práci této platformy. Eh, Bylo by vhodné, aby platforma podporovala i operační spolupráci, ale bohužel to tam explicitně takto naplánováno není. Eh, Členské státy musí sice hlásit určité věci, ale nejsou povinni účastnit se veškerých činností platformy, ale navzory všemu děkuji mnohokrát a blahopřeji panu Pirinskému panu zpravodaji k úspěchu dialogu. Děkuji a nyní za výbor FAM paní Kuneva. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Nahlášená práce v krizi co se týče objemu, silně narostla. Pracovníci jsou nuceni akceptovat nelegální podmínky, přijímat práci od zaměstnavatelů v rámci nelegálního rámce, protože ji prostě potřebují. My se snažíme nyní bojovat proti takovéto formě práce, proti nehlášené práci, abychom eh, jaksi skoncovali s zákonem džungle, který v této oblasti panuje. Komise označuje za nehlášenou práci takovou práci, která nebyla nahlášena úřadům, ale Nehlášená práce má mnoho rozmanitých forem. Například pokud zaměstnavatel nahlásí pouze pět hodin, ale reálně je odpracováno hodin osm. A také se to týká toho, že například příspěvky, eh, které jsou hlášeny, nejsou vyplaceny. A pak tady máme takové extrémní jevy, kdy určité typy práce nejsou zaplaceny vůbec. Členské státy, Evropská komise, pracovníci, zaměstnanatelé mnohé organizace práce se nyní mají setkat v rámci této platformy u jednoho stolu a hovořit o nehlášené práci v celé Evropě. Momentálně eh, spíše se v Evropě vrací nacionalismus. A o to důležitější je, že my v rámci této platformy se snažíme učit jeden od druhého a vytvářet společná opatření pro to, abychom potírali nehlášenou práci. Bude to dostačující? Raději bychom si bývali přáli ze strany Evropské komise závazná opatření a litujeme, že že v rámci platformy není zavedeno nic, co by mě, žádná forma či orgán, který by se věnoval eh, rovnému postavení žen a mužů. Dále děkuji mnohokrát panu zpravodaji, panu Pirinskému, neboť on odvedl výbornou práci ve své roli vyjednavače a také děkuji nizozemskému předsednictví, které prokázalo, že pokud věříme v jeden společný cíl, tak možná nedokážeme dosáhnout všeho, ale pokročíme o velký kus dále v rámci boje proti nelegální práci. To je z mé strany vše. Děkuji. Teď tedy zahájíme debatu eh, za politické eh, skupiny. Nejprve paní Tomič. Děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, paní Tysonová, vážení kolegové, nehlášená práce patří k nejnalehavějším problémům Evropy a má také nemalé rozpočtové důsledky. Navíc se také objevují důsledky pro ty, kteří se dopouštějí nehlášené práce. Sociální dumping je v Evropě nepřijatelný. Ovšem vlády v prvé řadě zodpovídají za to, aby se v jejich státech zabránilo nehlášené práci. Lidé, kteří za různých situací souhlasí. S nehlášenou prací si nejsou ani vědomi, jaké dlouhodobé důsledky to může mít. A tyto dlouhodobé důsledky jsou mnohem horší eh, nebo eh, závažnější než krátkodobý prospěch. Existují nejrůznější formy nehlášené práce a zabránit se jí dá také pomocí různých přístupů. Na evropské úrovni je důležité mít společný přístup a společné pokyny k zabránění a odstrašování od nehlášené práce. Na to je platforma správnou odpovědí. Jsem pro zapojení sociálních partnerů, ale důležité je i se držet zásady subsidiarity. Ještě jednou děkuji eh, zpravodaji panu Perinskému. Po dlouhém a eh, náročném vyjednávání se nám podařilo dosáhnout dobrého eh, kompromisu. Paní Steinu k jednu a půl minuty. Ano, já také bych se ráda připojila slovům, ke slovům díků, která byla vyslovena kolegovi Pirinskému a dalším, kteří se účastnili práce na této zprávě. Neboť nehlášená práce má skutečně obrovské dopady na naše evropské ekonomiky. Nekalá hospodářská to už je v mnoha sektorech ekonomiky masivně narůstá a to má dopady nejenom na podniky samotné, na ty, které eh, jak si konkurují férovým způsobem, ale samozřejmě to má také dopad v sociální oblasti na samotné práce pracovníky a pracovnice. Před touto platformou Evropská unie neměla v podstatě žádnou iniciativu zaměřenou na boj proti eh, černé práci a nehlášené práci, i když žijeme v evropském pracovním trhu. A pokud se podíváme na národní kontroly práce, tak jejich kompetence končí na hranicích té či oné země. Tato Platforma ovšem může být skutečně pouze prvním krokem, ale je to první krok správným směrem a podpory to, co řekli předřečníci. Potřebujeme více závaznosti v oblasti boje proti černé práci nedořešené jsou tyto otázky. Identifikace těch firm pouze zdánlivých, které mají pouze někde poštovní stránku, kontroly národních služeb a také přeshraniční kontroly. Je dobré, že všechny členské státy se musí závazně podílet na práci platformy. Je velice dobré, že odbory, které často odkrývají a vidí, kde jsou ty problémy spojené s nahlášenou prací, kde je tedy nutnost změny, že i odbory jsou zapojeny do práce platformy, ale potřebujeme celoevropsky závazná pravidla, abychom skutečně mohli účinně potírat i přeshraničně nehlášenou práci. Děkuji nyní paní McIntyre. Uh, thank you very much, uh, Děkuji, paní předsedající Nejprve chci poděkovat zpravodaji panu Perinskému a všem stínovým zpravodajům za práci na tomto tématu. Spolupráce byla intenzivní a všichni z ní máme prospěch. Nehlášená práce je závažné téma a má dopad na všechny členské státy, zvláště Eh, se týká vyhýbání daňové povinnosti, to je eh, reálný problém, eh, podvádění z příspěvky, nelegální imigrace a také škodí legitimním podnikům a podnikatelům a podrývá i pracující a jejich práva. Tato platforma je skutečně dobrým přístupem toho, jak by Evropská unie měla fungovat. Uznává suverenitu členských států a poskytuje přidanou hodnotu sdílením zkušeností a optimálních postupů a pomocí přeshraniční spolupráce. Tady skutečně vidíme zlepšení pomocí této eh, eh, platformy, zlepšení spolupráce mezi členskými státy a zároveň je eh, respektována jejich individuální suverenita. Musíme si uvědomit, že množství nehlášené práce je v různých státech různé. Ku příkladu ve Spojeném království podle údajů OECD je to asi 1,7%, zatímco v jiných členských státech dosahuje až 30%. Naše frakce má čtyři priority. Za prvé, aby platforma se zamezila pouze na prosazování, výměnu optimálních postupů a sdílení poznatků, eh, místo toho, aby spíše vytvářela nějaké standardní povinné přístupy. Eh, plně reflektuje princip subsidiaritu a kompetence členských států a i když účast na této platformě je povinná, což je v pořádku, aktivity e, jsou naprosto na bázi dobrovolnosti, takže toto je opravdu kvalitní platforma. Děkuji. Děkuji. Paní e, McIntyre, e, máte dvě modré karty. Akceptujete je? Ano? Dobře, takže nejprve pan Sány, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně za možnost eh, vystoupit. Paní McIntyre, pokud jsem vás pochopil správně, jde o to, že tato platforma se chce soustředit, či má soustředit na spolupráci. To znamená, že tam nejsou žádné závazné předpisy, ale mnozí předpokládají, že je třeba v Evropě zavést eh, jednotný minimální plat, že by to bylo velmi užitečné. Podpořila byste něco takového? Paní McIntyre, prosím. Pan McIntyre. Děkuji a eh, zdravím kolegyni z West Midlands. Řekla jste, že je potřeba postupovat pomocí spolupráce mezi suverénními státy a ne tolik prosazování, tak jak to e, zmiňovali jiní kolegové. Existuje nějaký rozumný důvod, proč cokoliv e, to pozitivní, na co jste poukázala, by e, nemohl zvládnout tedy suverénní Spojené, Spojené království bez spolupráce s ostatními státy Evropy? Proč to nemůžeme zvládnout sami? Teď je to úplně běžná věc. Paní McIntyre, máte slovo. Děkuji. V reakci na první otázku. Minimální mzda nemá nic společného s platformou eh, o nehlášené práci. Asi jste neporozuměl dobře tomu, co jsem řekla. Uvědomujete si, že platforma bude provádět různé aktivity a jedna každá aktivita bude dobrovolná. Členské státy si mohou vybrat, které aspekty jsou pro ně nejdůležitější a mně se zdá, že posílená spolupráce je dobrým způsobem spolupráce. A e, v reakci na e, byla Letriče, ano, vy ve vaší straně e, nechcete nic dělat na evropské úrovni společně. Já na to mám jiný názor. Já si myslím, že jsou situace, a tato mezi ně patří, kdy Evropská unie skutečně může přidat hodnotu. A jsou to situace, kde bychom skutečně měli se účastnit a měli bychom se přidat. O to je to lepší, že všechny členské státy se dohodly, že je potřeba řešit nehlášenou práci, která skutečně se děje přeshraničně. Jestli chcete si e, založit ve Spojeném království svoji vlastní organizace, tak to bude mnohem těžší, protože tady máme prostředky komunikace a e, tedy e, vyměňování si zkušeností s, s, s dalšími státy bez jakýchkoliv eh, dalších povinností. Děkuji. Děkujeme a nyní je dalším řečníkem paní Harkin. Má dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Především bych velice ráda poděkovala panu Pirinskému a stínovým zpravodajům samozřejmě. Jan Tumově za opravdu velké nasazení a úsilí, které věnovali vytvoření této platformy, která by měla posílit spolupráci v oblasti odrazování od nehlášené práce to, že to bude povinné členství, to znamená, že členské státy se budou muset zapojit do této platformy, budou si muset vyměňovat informace, budou muset vytvářet expertízy, analýzy v tomto ohledu a to samo od sebe by mělo přispět k horizontálnímu porozumění celé této problematiky nehlášené práce. Samozřejmě, že i přesto, že účast je povinná, doporučení, která se týkají jakýkoliv aktivit pro podporu této platformy, ta už jsou dobrovolná pro členské státy. To znamená, že je to v podstatě taková politika cukru spíše než byče. A já si myslím, že jelikož státy se budou podílet na rozvoji těchto nástrojů a zároveň i vynucování osvědčené praxe, takové členské státy si myslím, že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 ochotný implementovat tuto platformu, protože pokud by to bylo pouze na národní úrovni, tak by to neznamenalo žádnou harmonizaci. Bude to spíše představovat jasný rámec pro posílenou spolupráci v této oblasti, protože víme, že asi 18 HDP v celé Evropské unii představuje nehlašená práce a proto je to velice důležité. Má to negativní dopad nejenom na samotné pracovníky, ale na celou společnost. Mnoho lidí jsou v této oblasti velice svízelné situaci, musí přijímat špatné pracovní podmínky podmínky, žádné závazky, pokud jde o zdravotní záležitosti, příspěvky sociální, prekérní pracovní podmínky, kterými trpí. Samozřejmě, že společnosti rovněž přichází o příjmy v oblasti daní, sociální příspěvky, je to nekalá konkurence mezi jednotlivými podniky. V další rozprávě budeme hovořit o boji proti daňovým únikům a to vyžaduje koordinovanou akci. Stejným způsobem koordinovaná akce je požadována i v této oblasti evropské platformy, podle mého názoru tím bude fungovat lépe tato platforma nejenom na národní, ale i na přeshraniční úrovni. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Paní Kary má jednu minutu. Děkuji, děkuji. Nejdříve děkuji mnohokrát komisi a také panu zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl. Ve vnitřním trhu Evropské unie bohužel musíme konstatovat, že existuje fenomén sociálního dumpingu práce odváděna za stále horších podmínek a nižších platů, a to zejména v případě, když se jedná o černou práci na černo. Zaměstnanec ztrácí svá práva, ale i my jako společnost takto ztrácíme dobré pracovní místa a dobré možnosti příjmu. Takže z tohoto pohledu je platforma velice dobrá iniciativa, neboť takovouto koordinaci potřebujeme, ale je třeba jít ještě o krok dál. Proč nemůžeme dát členským státům volnou ruku v tom zavádět kontroly a registrovat tak, jak potřebují, pokud mají pocit, že to je důležité? To je například existuje v Norsku, tam je jakýsi výbor, který vítá nového pracovníka ze zahraničí, dívá se, zda má odpovídající papíry a tak dále. Já si myslím, že je třeba velmi ostře postupovat právě proti zaměstnavatelům, kteří eh, nabízí takovou práci. Děkuji. Děkujeme, paní Rentke, dvě minuty. Vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně, pane Pirinský, milí stínovi spolu spoluspravodajové, nehlašená práce je obrovský, ale často neviditelný problém EU Podle studií Víme, že tato ekonomika představuje 18,5 HDP všech členských států EU společně. Toto má mnoho negativního dopadu, masivní daňové úniky našich společností, nekalá konkurence a samozřejmě, že to trestá ty zaměstnavatele, kteří dodržují zákony a mají a uplatňují férové podmínky. Zároveň to kořistuje naše pracovníky, kteří nemají přístup k sociálním právům, základním právům a právě proto musíme bojovat proti nehlášené práci. Chceme-li být úspěšní v tomto boji, musíme spolupracovat na evropské úrovni. Tato platforma představuje první krok výměna osvědčené praxe, informace pracovníků o jejich právech ve všech členských státech EU, tlak na členské státy k uplatňování rozhodných opatření v boji proti nehlašené práci. Pokud chceme zachovat sociální zabezpečení práva našich pracujících, spravedlivou soutěž, toto by měl být pouze výchozí bod pro ještě větší společné evropské úsilí v tomto boji, koordinace pracovní inspektorátu, ochranu nebo rozhodná politická opatření proti těm zaměstnavatelům, kteří vykořišťují pracovníky v této oblasti. Měli bychom bojovat proti velkým výzvám společně, protože nehlášená práce je právě takovou obrovskou celoevropskou výzvou. Prosím, abychom využili této platformy pro boj proti nehlášené práci a pro vytváření opatření, které vytvoří zdravou sociální architekturu celé Evropské unie. Děkuji. Děkujeme. Paní Collins, dvě minuty. Jediná pracovní místa, které EMPL vytváří, jsou v podstatě pracovní místa založena na takové platformě, zatímco úředníci, národní agentury a ostatní lidé, kterým pomáhá a tak tato místa se znásobují. Slyšíme zde mnoho o nemorálních praktikách společností, které neplatí daně. Mnoho těchto společností samozřejmě přichází z Lucemburska, kde náš předseda Juncker byl premiérem 15 let. Měli bychom si uvědomit to, že vyhýbání se daním Eh, není nelegální ve všech státech. Mnoho lidí, kteří dokonce ani nepracovali v soukromé sféře, kteří vlastně pracovali v černé ekonomice, nemají ponětí o tom, že jsou zde určité rozdíly. Kdy se vyhýbáte daním, spol- soukromé společnosti využívají lépe finanční prostředky často než státní sektor. 55 milionů denně ve Velké Británii, které se produkuje, je dobrým příkladem. Pokud bychom se ovšem podívali na ekonomický výhled, který by pomáhal podnikům, George Orswell bohužel to nepochopil, možná byste nebyla taková potřeba nehlášené práce, neplacení daní a sociálních různých náhrad. Toto je ovšem součást celé Evropské unie, jakož i záležitost, která se týká mm, takzvané ochrany daňových poplatníků. I přes obrovské, obrovské problémy, které zde mají naše ekonomiky, máme asi čtvrt milionů eur k dispozici ročně na tuto platformu, která v podstatě tyto prostředky se budou platit pouze na letenky v první třídě, na hotely a podobně. Deregulace podporuje spíše ekonomický růst. Historie nám to jasně prokázala právě proto tuto šíle, tento šílený návrh bychom měli odstranit a možná i některá pracovní místa v Lucemburku, Štrásburku a Bruselu a potom budeme konkurenceschopnější. Thank you. Děkujeme. A dalším řečníkem pan Marten. Dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, ano, bojovat proti nehlášené práci, prevence, to je velice důležité. Proč ne na evropské úrovni platforma, která by spojovala členské státy v tomto boji? Ovšem, tento problém jste trochu obrátili. V podstatě vlastně mm, se díváte na příčiny této nehlášené práce. Nehlášená práce, to znamená na jedné straně zaměstnavatel, na druhé straně zaměstnaný oba dva souhlasí s tím, že nebudou platit žádné daně, žádné sociální příspěvky. Proč? Protože tato práce neumožňuje zaměstnavateli, aby prosperoval a zaměstnanému, aby z toho vyžil. Když se chceme samozřejmě přizpůsobit globalizaci v důsledku vašich politik škrtů, které ničí miliony, za, miliony pracovních míst. Jakou volbu zde mají tito lidé, zaměstnavatele a zaměstnanci? Zaměstnavatel může buď teda zmizet, delokalizovat, zničit pracovní místa ve své zemi, nebo například mít nějaké pracovníky na dálku v jiných zemích na úkor Eh, pracovníků v, ve své vlastní zemi, nebo to, že nebude deklarovat tyto pracovníky. Pracovník na druhé straně zaměstnaný či nezaměstnaný, může buď emigrovat tam, kde je jednodušší, pracovní místo to není jednoduché, nebo například eh, pouze vyžít z podpory nezaměstnanosti, to ale není dostatečné, nebo využívat veškeré příspěvky, možné sociální, aby vůbec vyžil Ovšem je to obtížné, pokud máte rodinu, nebo pracovat na černo. Může pracovat na černo, aby v podstatě mohl si vůbec naplnit ledničku. Tato platforma v podstatě nic nezmění. Mnohem méně když vidíme, že zde přichází tito političtí od, uprchlíci, o kterých hovoříte, a to, že Čína se možná dostane do ložku v rámci eh, Mezinárodní obchodní organizace. My potřebujeme samozřejmě nakopnout ekonomiku, to je samozřejmě velice důležité, ovšem ten protekcionismus musí být velice inteligentní a musíme napomáhat především investicím, abychom tohoto růstu dosáhli. Pan Zajanopoulos, 1,5 minut. Děkuji. Nehlášená práce v Evropě se týká asi 20%, v Řecku je to 36% a v cestovní ruchu až 44% a týká se zejména žen a mladých lidí. Evropská unie chce nyní navýšit jednotnové náklady na práci. Samozřejmě tam hraje i sociální dimenze jistou roli, ale je směšné tvrdit, že se snaží bojovat proti nehlášené práci proti tomu nic nepomůže a oni tady předepisují na těžkou nemoc aspirin. On, Unie negarantuje ani minimální plat a uční jsou také vykořišťováni. Takže si myslím, že práce na černo bude existovat i nadále a částečně je to i v našem vlastním zájmu. Neboť momentálně máme dávky ve výši 25%, vlastně 25% z celkového příjmu, což vede k ještě většímu počtu nehlášené práce. Což pro pracovníka samozřejmě znamená, že nemá žádné sociální zabezpečení, nezaměstnanost dále narůstá, což je katastrofa pro systémy sociálního zabezpečení a jejich eh, finanční možnosti. A proto rád bych ještě upozornil na generální stávku zemědělců. Děkuji, pan Man, eh, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Práce na černo není žádný zanedbatelný delit K samotném Německu v minulém roce to bylo 340 miliard eur. Kdo vystavuje falečné účty, kdo neplatí do systému sociálního zabezpečení, kdo takto značně škodí společnosti, musí počítat s trestem odnětí svobody. Zcela právem vítám tuto evropskou platformu jako skvělý příklad evropské přidané hodnoty. Naprosto nesouhlasím s tím, co tady řekli pravicoví předřečníci Úřady a orgány by se měly informovat o osvědčených praktikách z jiných členských států a takto se snažit eh, bojovat proti nehlášené práci. Je třeba využívat údaje společně, koordinovat operativní opatření. A toto vše má dělat platforma eh, a ty náklady nebudou vysoké. 2,1 milion eur ročně z prostředku programu Progress. To jsou skutečně jaksi usnesitelné, snesitelné náklady. Ovšem mrzí mě, že mnoho, mnohé věci, které souvisí s platformou, nejsou závazné. Bohužel v minulé Evropské komisi například dobré eh, a přesné kontroly například na německých staveništích eh, byly něco, co se jim nelíbilo dokonce, ale tady byla žaloba u Evropského soudního dvora, komise prohrála. Já doufám, že současná komise bude se chovat jinak. Praxe jasně ukázala, že stínovou ekonomiku můžeme účinně potírat pouze tím, že budeme mít vysokou míru kontrol. Dobrou Dobrým základem pro takovouto cestu je nynější kompromis, ke kterému dospěl trialog. Je to, myslím, dobrá cesta a dobrý start. Děkuji paní Ovskok, minutu a půl. Paní předsedající, paní komisařko, Děkuji za to, že vůbec můžeme tuto debatu vést. Nehlášená práce vede k závažným ztrátám eh, veřejných rozpočtů členských států, protože eh, nedostanou peníze na sociálních příspěvcích a daních a také dochází eh, ke zkreslování trhu Eh, tím, že společnosti, které nepřihlašují zisky k daním, mají eh, nekalou výhodu. Vede to k prekérním podmínkám na trhu práce a je zde riziko vykořišťování dokonce až k otroctví. Eh, Pakliže podniky neodvádějí sociální odvody za své zaměstnance, potom eh, tito zaměstnanci nemají ani sociální ochranu, ani důchod. Takže když se zbavíme nehlášené práce, zlepšíme eh, zabezpečení, jistotu na trhu práce. Vítám tuto platformu jako první krok v boji proti nehlášené práci a vítám také eh, to, že se na její práci budou podílet sociální partneři. Eh, ti mohou velmi přispět a myslím, že eh, platforma eh, díky jejich příspěvkům bude efektivní, ale Eh, komise by neměla usnout eh, na Vavřínech. Zároveň je třeba bojovat s nezaměstnaností a chudobou, tak aby lidé nebyli nuceni přijímat jakoukoliv práci za každou cenu. Také musíme zavést a prosazovat přeshraniční právní úpravu, tak abychom zajistili, že nelze vykořistěvat pracující, aby měli právo na stejné podmínky za stejnou mzdu a ti, kteří jsou vystaveni nebo jsou obětmi trestních činů, aby se mohli soudně bránit. Paní Ouskok, máte eh, modrou kartu od pana Kavra, Eh, k, od pana Karvra. Akceptujete ji? Pane Karvre, děkuji za modrou kartu. Jeden velký problém je to, že nikdo se nestaví za nehlášenou práci, ale podívejme se na reálnou eh, společ- eh, situaci ve společnosti. Eh, Vždy tam budou lidé, kteří prostě eh, vlastně pracují na černo a eh, pohybují se někde v přítmí. My potřebujeme spíše deregulovat, než regulovat. To, to je pravý opak toho, co se děje v evropských institucích. My musíme dát malým podnikům, malým a středním podnikům eh, příležitost skutečně eh, vytvářet pracovní místa spíše než nad, regulací, eh, která naopak žene lidi do této nehlášené práce. Eh, těžké eh, porozumět nějaké otázce z toho, co jste tady řekli, ale já si myslím, že malé podniky konkurují jiným malým podnikům. A pak, když toto činí za eh, zajištění spravedlivých podmínek eh, pro své pracujících, tak je to dobré, tak budeme mít dobrá pravidla, která musí všichni aplikovat. Budeme mít dobrá pravidla, která zajistí to, že všichni, kdo podvádějí, budou, budou potrestáni. Dále pan Hok, jedno minutu. Děkuji za slovo. Paní předsedající, samozřejmě bez pochyby musíme bojovat proti ne, eh, hlášené práci, to je samozřejmé. Ovšem nejlepší bylo, abychom vytvořili takový systém, kde v podstatě se jednotlivým subjektům nebude vyplácet, aby došlo k zavádzení těchto nekalých praktik. Evropská platforma by měla být i impulzem k vytvoření konkrétní strategie v tomto ohledu, tak abychom měli evropské dostatečné finanční prostředky pro radikálnímu boji určitých nešvarů, na, eh, určitý proti nešvarům například eh, neplacení daní, dále je to zjednodušení předpisů v této oblasti, pravidel v této oblasti, podpora registrované práce, samozřejmě podporovat i informovanost o těchto praktikách a samozřejmě i to, abychom informovali naši veřejnost o e, negativních dopadech tohoto jevu. Děkuji, děkujeme. Pan Klavet Šambon, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Chci také podě- paní předsedající, e, chci také poděkovat paní před, komisařce. Toto je dobrý den pro Evropu a pro evropské pracující, protože konečně tento problém chceme řešit na evropské úrovni. Týká se všech a vyřešit jej zde pouze eh, pomocí postupné úpravy na evropské úrovni. Jak eh, zde zcela správně zaznělo, otázka té šedé ekonomiky je velice naléhavá, týká se sociální oblasti i daňové oblasti a zkresluje demokracii, protože to znamená, že někteří lidé žijí mimo zákona, to je nepřijatelné. Jedinou výhodu, kterou eh, poskytuje, je možnost vykořišťovat těm, kteří vykořišťují. Je dobré, že eh, Evropa učinila první krok. Bude mít pozitivní dopad na celou Evropu. Konečně budeme moci spolupracovat jako členské státy na řešení tohoto problému a zavedeme důstojnost pro pracující na tomto kontinentě. Děkuji. Pan Pimenta López. Děkuji, paní předsedkyně. Pravicová politika, která se provádí v Portugalsku v souladu s evropskými politikami, přispěvala k deregulaci pracovně právních předpisů, eh, útoku na kolektivní vyjednávání a zhoršení práce a pracovních podmínek. Portugalsku máme pracovní podmínky, eh, které vedou k tomu, že úsporné politiky, které jim v Portugalsku vnutila trojka, vedly k navýšení nehlásené práce, zhoršení služeb, snížení tu a pak tady máme také takzvané pse u do stážisti. Co se týče eh, smluv na dobu určitou. I toto vše přispělo k tomu, že práce je čím dál tím horší a že je mnohem více práce za nejistých podmínek, když chceme bojovat proti nehlášené práci, můžeme toto činit pouze v, v v rámci svrchovaných států eh, prostřednictvím kolektivního vyjednávání, tím, že budou dobrá pracovní místa s dobrými smlouvami, což je přesně opačná cesta než ta, která byla vnucena Portugalsku Evropskou unii. Děkuji paní Šoltes. Pan Šoltes. Děkuji. Děkuji. Nehlášená práce, jak zde několikrát zaznělo, má velice závažné důsledky pro řadu oblastí, e, především co se týče práv pracujících a také co se týče jejich penzijních práv i sociálních práv. A rovněž má významné fiskální dopady na státní rozpočty i na rozpočet Evropské unie, ale je třeba říci, že podle této platformy která je něco, co rozhodně můžeme podpořit, eh, že je potřeba učinit ještě mnohem více, především v oblasti fiskální politiky, která by měla upustit od eh, toho, aby zaměstnavatele byli nuceni zaměstnávat eh, nehlášené pracující nebo práci na černo. Eh, také ti, kteří zadávají veřejné zakázky, musí prokázat, že plní veškeré nároky sociální politiky, politiky zaměstnanosti. Potřebujeme skutečně úplné eh, údaje, tak abychom věděli, kolik eh, lidí se věnuje této nehlášené práci. Máte modrou kartu od pana Jakovčiče, akceptujete? Ano? Pane Jakovčiči, 30, 30 sekund. Paní, Děkuji. Děkuji, pane Šeltese, za to, že akceptujete modrou kartu. Moje otázka. Souhlasíte s tím, že rozdíl mezi členskými státy se stínovou ekonomikou. V některých zemích je to 1,2% a v některých jiných zemích až 30%. Lze toto vyřešit na evropské úrovni možná pomocí nějakého evropského inspektorátu by se mohlo podařit tento problém vyřešit. Děkuji za vaši otázku. Ano, jistě. Myslím, že ochrana práv pracujících je něco, co je potřeba zavést na evropské úrovni. Budeme-li mít ombudsmana, který bude nebo máme-li ombudsmana, který má eh, na starosti lidská práva, tak dalším důležitým právem je tedy právo na důstojné práci. I tomuto by se mohla tato platforma eh, věnovat a třeba i zavést obecného Evropského inspektora práce, tak jako máme Evropského státního zástupce na evropské úrovni. Byl by to někdo, kdo by zajistil, aby ta výměna mezi členskými státy byla kvalitní a aby tyto rozdíly mezi jedním procentem v jedné zemi a mezi tím, těmi 30% jinde by se začaly snižovat. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Pekin. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, blížíme se hlasování o platformě proti nehlášené práci a e, je pozitivní propagovat spolupráci. Tato struktura ale také bude představovat náklady pro evropský rozpočet. Je třeba zajistit, aby to nebyla jenom jedna další evropská agentura, aby skutečně dosáhla svého cíle, ke kterému byla zřízena, tak aby už pracující nebyli vykořišťováni, aby nemuseli brát prekérní práci, a to se netýká jenom přistěhovalců, ale také italských občanů, zvláště v oblasti zemědělství na jihu naší země. Pomocí tohoto hlasování budeme chtít přispět k tomu, aby boj proti nehlášené práci se stal celoevropskou otázkou. Děkuji. Paní Melin, dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. V našich západních evropských společnostech dochází vlastně k tomu, že lidská aktivita se stává komoditou. Ano, vidíme zde opravdu šílenou situaci. Je to v podstatě posíleno i globalizací, rentabilita, produktivita. To jsou nejdůležitější zde aspekty, převažují nad respektem k lidské bytosti. Dále jsou to různé záležitosti, které se týkají profesionálních záležitostí, které jsou důležité pro prosperitu jednotlivých zemí. Dochází ovšem k tomu, že se rozmělňují sociální systémy, toto je opravdu jedna z důležitých charakteristik této oblasti. Vidíme to v podstatě vlastně ve všech evropských zemí poslední 200 let. 200 let. Vidíme samozřejmě, že sociální systém byl strukturován i na základě revoluce z 19. století, industriální revoluce. Ovšem bohužel se dochází spíše k tomu, že se rozmělňují všechna tato, všechny tyto výdobytky. V podstatě cena našich pracovníků v podstatě podstatě stává obětí nekvalitní práce, nedostatečných eh, mest a právě proto musíme urgentně bojovat proti nekalé práci, protože nová industriální revoluce v této oblasti, například digitalizace, by rovněž mohla mít nesmírně negativní dopad a ohrozila naše ekonomiky v podstatě vlastně nejsme schopni regulovat tyto tento eh, fenomén. My potřebujeme samozřejmě spolupráci v této oblasti, zlepšení podmínek spolupráce, ovšem nechceme nějakou jednotnou regularizaci na evropské úrovni, která v podstatě vlastně vede k tomu, že eh, zde dochází eh, k tomu, že například eh, díky tomu, že naše hranice jsou otevřené, se v posledních měsících ztratilo 10 tisíc migrantů. Děkujeme a dalším řečníkem je pan Fontulos, 1,5 minuty. Děkuji. Rozhodně musíme skoncovat s vykořišťováním našich pracovníků. To je ostuda pro Evropu roku 2016, že nehlášená práce eh, má takovéto rozměry. Každý musí mít eh, odpovědnou pracovní právní ochranu, odpovídající odměnu za svou práci. Ale Evropská unie bojuje pouze slovy, pouze základy, dokonce i základy pro práci, její ochranu jsou podkopávány ve jménu konkurence. Celé země se to musí připrůspovit, například má země. E, Zajďte si do Řecka a podívejte se na to, jak to tam vypadá, k čemu vedla vaše opatření v Řecku. Vyvolala obrovskou krizi. A toto je budoucnost Evropy, tuto budoucnost vám rádi věnujeme. My se zasazujeme o jinou budoucnost v jiné Evropské unii, ne v té, v té která chrání pouze velkokapitál, ne v té, která se snaží neustále pouze podrobovat jednotlivé národy a ničit jejich národní ekonomiky. Vy, kteří se zajímáte o práva pracovníků, vy zároveň již dlouhou dobu se snažíte vyměňovat evropské pracovníky za nelegální přistěhovalce, neboť bude mnohem jednodušší tyto nelegální přistěhovalce vykořišťovat. Tady dochází skutečně k srovnání laťky směrem dolů a Předseda Schulz tady požadoval mnoho nových migrantů v Evropě ale takováto politika, tu potřebujeme pouze vyhodit, neboť do koše tam patří. Děkuji. Akceptujete modrou kartu od paní Grapíny? Ano. Vážený pane kolego, mezi jinými věcmi jste hovořil o tom, že vlastně nechcete chránit velké nadnárodní společnosti. Souhlasíte s tím, že pouze na základě spolupráce mezi členskými státy budeme schopni identifikoval takovou nehlášenou práci a tím pádem samozřejmě nedojde k, k ochraně takových porušování práv pracovníků. Eh, vážená kolegyně, možná jste mne přesně nepochopila, možná to přesně neprošlo překladem. To jsem neřekl. Já jsem řekl, že musíme chránit veškeré pracovníky, neboť všichni mají stejná práva, nezávisle na tom, zda pracují ve velkém nebo malém podniku. Ale pomocí té politiky, kterou máme nyní, chráníme pouze velké podniky a ne práva pracovníků. Děkuji. Dále pan Lavrie. Jedna půl Vážená paní předsedkyně, vážená paní, vážená paní Tyson, milí zpravodaji, milí kolegové, Eurobarometr v roce 2013 řekl, že nehlášená práce představuje 15 až 20 HDP některých členských států EU. Samozřejmě všichni víme, že toto je obrovská hrozba pro naše ekonomiky, pro naše sociální výdobytky. Je to situace, která je závažná, vykořišťování lidí, prekární podmínky, nekalá soutěž a samozřejmě obrovské ztráty pro naše státy a především pro sociální systémy Nehlášená práce představuje samozřejmě i Eh, určitý pocit nespravedlnosti v očích našich občanů, kteří respektují pravidla. Samozřejmě, že vidíme, že to může vést v některých regionech opravdu i k například bankrotům. Vytvoření této platformy, která není nějakou dodatečnou legislativou, jde pouze o spolupráci mezi členskými státy, tato platforma by samozřejmě extrémní pravice v podstatě já opravdu nechápu jejich nekoherentní přístup v tomto um, ohledu, protože tato platforma by mohla právě otevřít oči, bojovat proti nekalé konkurenci a pomoci státům spolupracovat v této oblasti. Boj proti nekalé práci a nehlášené práci musí být i na samotném počátku, od samotných kořenů této práce. Musí samozřejmě to být na národní úrovni, musíme samozřejmě se adaptovat i dalšímu rozvoji v oblasti sociálních, pracovních záležitostí e, mnoho Lidi si myslí, že nehlášená práce je dobrá pro obě dvě strany. Ovšem my musíme vytvořit určitý společný boj, kterým bychom jednak reagovali na tuto problematiku a zároveň umožnit ekonomický růst tím, že snížíme mm, daňové zatížení a podpoříme růst a pracovní místa. Děkujeme. Paní Jong Herius má slovo na 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně. této době často lidé volí mezi těmito možnostmi žádná práce, práce na černo, či ještě více flexibility. Tímto způsobem se mnoho lidí dostává do kleští a proto je důležité tady jasně kritizovat veřejně, kritizovat nehlášenou práci, práci na černo, tak aby pracovníci se mohli odvolávat na svá práva. Děkuji panu zpravodaji a jeho týmu za to, jak, se, jak usilovali za tu, o tuto platformu, která je prvním správným krokem eh, směrem k ochraně pracovníků před zneužíváním, vykořišťováním a před tím, že jsou jim odpírány sociální jistoty. Možná by to mohl být takový první krok pro porozumění mezi členským státy, aby se zlepšilo v této oblasti. To je, myslím, pozitivní. Také je pozitivní, že eh, platformy se účastní zástupci sociálních partnerů, kteří mohou takto přispívat k tomu, k tomu, k detekci problémů v určitých odvětvích či členských zemích. tady je důležité, aby členské státy skutečně spolupracovaly. Například v Belgii již máme podobný přístup, který vedl k tomu, že e, skutečně stát dokázal vybrat více sociálních odvodů. Právě k tomu může platforma přispět. A já se tam komise, kde ovšem zůstává ten eh, zbytek toho balíčku pro pracovní trh a migraci, neboť potřebujeme další legislativní návrhy, abychom eh, jak si uzavřeli další mezery v našich předpisech. Děkuji paní Trebesius, děkuji paní předsedkyně. Zpráva o zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při prevence a odrazování nehlášené práce, tedy práce na černo, je výsledkem obtížných vyjednávání a je to přesvědčivý úspěch podle nás. Tady se skutečně prosadil názor, že výkonnost členských států v této oblasti je velmi rozdílná a že nemá smysl tyto otázky řešit celoevropsky. Některé země ten problém velmi dobře zvládají a bylo by hloupé je zatěžovat dalšími úpravami a předpisy. Pro tyto členské státy Sice existuje povinnost se účastnit platformy a těch pravidelných konzultací, ale nikdo je nenutí přebírat jednotlivé konkrétní politiky. Takže cílem platformy je více či méně výměna zkušeností. Slabší země takto mohou mít tedy prospěch z toho, že si vymění názory s těmi zeměmi, které to mají lépe upravené. Evropská unie se tady ujme roli organizátora a zprostředkovatele. Na rozdíl od mno, řady mno, celých dalších politik je toto skutečně jakousi známkou zdravého rozumu. Já proto toto to velmi podporuji a byla bych ráda, kdybychom v budoucnu mohli vidět eh, celou řadu dalších podobných případů. Děkuji a nyní pan Maríňu i Pintu. Prevence a odrazování nehlášené práce musí být úsilí, které budou vykonávat všichni, tedy jak Evropská unie, tak členské státy. Nehlášená práce škodí eh, ekonomiku Evropské unii, spochybňují finanční udržitelnost systému sociálního zabezpečení, vytváří nekalou konkurenci a obchází pracovně právní předpisy a předpisy trhé. A samozřejmě, eh, jak se odjímá pracovníkům sociální ochrany a má silný přezraniční rozměr. Velká část nehlášených pracovníků jsou skutečně velice zranitelné osoby, zejména ženy, migranti a eh, pracovníci, které pr- pr- pracují v domácnostech. Bohužel nehlášená práce je velká a dále zde máme fenomén toho, že zaměstnavatelé využívají mladé stážisty, aby tak nahradili skutečně profesionály, které nechtějí platit. Takže některé podniky skutečně využívají tyto stážisty pro profesní úkoly, neplatí jim, anebo jim platí mnohem menší platy, než na jaké by měli nárok s, hlediska, s ohledem na odvedenou práci. Děkuji a pan Jarik. Nehlášená práce, to samozřejmě poukazuje na nefungování naší společnosti, na globální krizi. Škrty, které neumožňuje další zaměstnávání, vede právě k nestabilním pracovním místům, černé práci. Je to samozřejmě velice nespravedlivé pro pracovníky, kteří žijí bez sociálního zabezpečení. Samozřejmě, že to v podstatě vlastně snižuje pracovní podmínky, potlačuje to sociální práva. Představuje to i samozřejmě ztrátu, pokud jde o sociální příjmy, příjmy státu v této oblasti. A směrnice samozřejmě o, o vysílených pracovnících to podporuje, bohužel. Komise chce nový model, který by zde podporoval samozřejmě i samozaměstnávání, který by v podstatě vlastně zhoršil celou situaci, například systémy Uber nebo tyto podniky tohoto typu. To v podstatě vlastně rovněž zhoršuje tuto situaci. Platforma, kterou navrhujeme, je dobrým rozhodnutím. Ovšem měli bychom jít ještě dál. Měli bychom revidovat i směrnici, která se týká vysílání pracovníků. A dále jsou to přeshraniční pracovníky, měl by zde být evropský inspektor pro pracovně právní záležitosti. Měli bychom vytvořit určité podmínky, které zajistí sociální ochranu pro všechny. Děkuji. Eh, Lope Fontani. Nyní je to paní Lope Fontaně, 1,5 minuty. Presidenta, señora komisaria. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, pokud chceme zajistit ekonomickou obnovu na všech úrovních naší společnosti musíme vytvářet pracovní místa. Musíme zajistit, že tato pracovní místa budou kvalitnější a prvním krokem v tomto ohledu je boj proti nehlášené práci. Samozřejmě i proti dopadům, které to má na naši společnost, má to dopad na naše pracující, má to dopad na jejich sociální práva, penzijní práva, pracovní podmínky a samozřejmě na celý systém sociálního zabezpečení. Vede to k nekalé konkurenci mezi jednotlivými podniky, podporuje to černou ekonomiku. V tisku jsme nedávno se mohli dočíst o konkrétních číslech. Španělsko, země s vysokou nezaměstnaností, kde se odhaduje, že je zde asi 4 miliony lidí, kteří pracují v eh, oblasti černé ekonomiky, 18 HDP, to u nás představuje, má to dopad na miliony našich eh, pracovníků, musíme bojovat proti tomuto obrovskému nešvaru. Toto je zásadní pro všechny členské státy, které musí transformovat eh, tento typ práce do, na regulovanou, deklarovanou práci. Musíme zajistit řádnou kontrolu, inspekci těchto pracovních míst. Všichni musíme bojovat proti tomuto zneužívání našich systémů. Děkujeme paní Blinkevičute, je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodaji panu Perinskému za profesionálně odvedenou práci, profesionální vyjednávání. Ovšem mě netrápí pouze rozsah nehlášené práce, ale i to, že je to vlastně určitým způsobem tolerováno našimi společnostmi. Proto bych ráda podpořila členské státy v tom, aby pracovali na úrovni prevence, vzdělávali naše pracovníky, tak aby taková nehlášená práce nebyla odůvodnitelná. Musíme zvyšovat povědomí našich lidí o dopadech nehlášené práce, protože lidé, kteří takto pracují, nemají žádné sociální záruky, mají, pobírají nízkou mzdu, mají nízké nízkou penzi a na druhé straně členské státy přichází o veliké příjmy, což má negativní dopad na, sociální, na systémy sociálního zabezpečení, na místní ekonomiku, má to dopad na zkreslování hospodářské soutěže. Víme, že tato černá práce mm, je rozšířena v sektorech, kde jsou zaměstnávány především ženy, mm, například v pečovatelská práce, Mm, péče o děti, domácí práce a tak dále. Toto jsou sektory, které jsou nesmírně obtížné s ohledem na možnou kontrolu. Lidé, kteří tam pracují v těchto sektorech, bohužel často se netěší žádné sociální ochraně. A právě proto doufám, že evropská platforma o nehlášené práci bude efektivní platformou a posílí spolupráci členských států. Paní komisařko, vy jste řekla jasně, že uděláte vše co je ve vašich silách pro zajištění efektivity této platformy ještě před letní pauzou. Doufám, že se vám to povede. Držím vám palce. Děkujeme. Pan Krasnodemsky na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Platforma, o které hovoří tato zpráva, by mohla snížit nehlášenou práci pouze za toho předpokladu, když by mohla pomoci identifikovat Eh, skutečné příčiny, různé příčiny tohoto jevu a dojde k výměně informací v této oblasti a nebude to pouze nějaký jeden jediný pohled na tuto problematiku. Často je příčinou této šedé ekonomiky vysoká daňová zátěž, často dokonce i nízké příjmy, ale i například to, že neexistují zákonné pracovní příležitosti v určitých sektorech, příliš vysoké poplatky, to, že dochází k rozšíření této sféry ekonomiky, je určitá rigidnost našich systémů, nebo například sociální systémy, penzijní systémy, které v některých státech bohužel eh, pouze jsou zneužívány vládami pro doplnění rozpočtových děr a v podstatě i to, že lidé nemají dostatečné povědomí. Dále mm, je to samozřejmě i různé problémy s registraci této oblasti na obou stranách. Toto všechno podle mého názoru leží především na bedrech členských států, které by s tím měly bojovat. Děkuji, paní Jusmenová. Děkuji, paní předsedající posílení spolupráce na evropské úrovni za účelem zabránění a odstrašení od nehlášené práce je zcela zásadní nejenom eh, pro evropskou ekonomiku a sociální rozpočty, ale i pro občany. Černá ekonomika a nehlášená práce podrývají příležitosti lidí tak, aby mohli eh, využívat eh, příspěvky sociálního zabezpečení, penzijní práva, Eh, právo na dovolenou, aby si odpočinuli mateřská dovolená eh, a také příplatky za eh, práci přes čas. Pracující jsou často ze zoufalství nuceni se uchylovat k nehlášené černé práci. My měli bychom uvítat opatření k boji proti nehlášené práci, posílit spolupráci jak mezi členskými státy, tak mezi příslušnými orgány na eh, ústřední. Paní Kozlovská Rajevič, 1,5 minuty. Děkuji, vážená paní komisařko. Vyhlášená práce samozřejmě, že to má velké dopady společenské, příjmové, naši pracovníci ztrácejí práva v tomto ohledu. Ta platforma je samozřejmě důležitá, ovšem nesmíme se zaměřit pouze na kontrolu. Mnoho zaměstnavatelů, pracovníků pracuje na černo, poskytuje takovou práci, protože nemá dostatečné příjmy. Je zde obrovská daňová zátěž a právě proto mezi různými nástroji v boji proti tomu nešvaru Bulharu bychom měli spíše zvýšit transparentnost předpisů, snížit daňovou zátěž a zároveň uspůsobit předpisy pro dočasnou práci, sezónní práci, lepší reguly a pravidla jsou potřebné především i pro práci eh, z domova, domácí různé aktivity, které se týkají především žen. Máme zde různé příklady, například různé bonusy v této oblasti, různé systémy, které jsou aktivní v Belgii nebo ve Francii. Samozřejmě, že tyto sektory budou rozrůstat, protože lidé žijí dlou, déle, protože ženy jsou čím dál tím aktivnější v této oblasti, dále jsou to e, systémy penzijního charakteru, právě proto musíme připravit pravidla, jasná pravidla, zjednodušit e, jednotlivou administrativu pro naše podniky a až poté přistoupit ke kontrole. Děkujeme, pan Benifej, jedna minuta. Grazie, president. Děkuji, paní předsedající. Eh, stojíme před důležitou zkouškou, která by nám mohla pomoci vytvořit evropský orgán s velice důležitým cílem bojovat proti černé ekonomice. Víme, že tento problém se neomezuje pouze na veřejné finance, ale vytváří i nekalou konkurenci mezi podniky a představuje i řadu rizik pro pracující a celou společnost. Ohrožuje eh, bezpečnost a zdraví při práci, pro pracující, kteří jsou zaměstnáváni v nebezpečných eh, odvětvích, jako je třeba průmysl a zemědělství. Je to problém i pro eh, sociální oblast z geografického eh, hlediska i z hlediska rovnosti mužů a žen, ohrožuje migranty. Je dobré nacházet řešení na evropské úrovni a zapojit i členské státy, komisy a občanskou společnost a i zaměstnavatele, tak aby se tento problém dal vyřešit na evropské úrovni. Dlouhodobým cílem by mělo být především eh, regulovat černou ekonomiku. Společně s kolegy a panem Perinský, který odvedl skvělou práci, jemu chci poděkovat za výbornou práci. Paní komisařko Tysonová, musíme zajistit, aby tato platforma byla co nejrychleji ze strany komise provedena. Děkuji. Děkuji, paní Stevens. Jedna minuta. děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, myslím, že tento návrh představuje krok správným směrem. Nehlášená práce je obrovský sociální problém a e, škodí ekonomice. Všechny členské státy musí spolupracovat na boji proti nehlášené práci co nejúčinněji. Proto je moudré zavést takovouto evropskou platformu která by umožnila eh, rychlou výměnu informací a optimálních postupů. Je zcela nezbytné, aby v tom všem sehrála úlohu Evropská unie. Spravodaj i upozorňuje na skutečnost, že Evropská unie respektuje zásadu subsidiarity a nepřekračuje ji jen podává pomocnou ruku. Členské státy si musí sami vytvořit na míru šitý přístup k řešení těchto problémů. Eh, vzhledem k tomu, že tato zpráva toto reflektuje, mohu ji podpořit. Děkuji paní Bilbao Barandice jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Boj proti nehlášené práci zajistí spravedlnost pro pracující, kteří nemají žádná práva a musí pracovat za eh, nejistých podmínek. Musíme eh, bojovat proti i poškozování sociálních služeb a sociálního zabezpečení. Černá ekonomika eh, roste jenom díky škrtům v ekonomice. Potřebujeme celoevropský přístup, zvláště i regionální strategie. Ten problém se týká především i žen a je důležité zavést odpovídající pravidla, tak abychom bojovali proti nerovnosti. Důraz také musíme klást na opatření, eh, která eh, znechutí podnikům najímat eh, nehlášené pracovníky. Děkuji paní Ribeiro, minutu a půl. Nehlášená práce je skutečně sociálním eh, špatným fenoménem, které má velice komplexní eh, kořeny, velmi poškozuje pracovníky v jejich právech a má samozřejmě i dopady na rozpočet, protože snižuje příjmy zdaní a také odvady do systému sociálního zabezpečení. Proto vítám iniciativu komise zřízení této nové platformy pro boj proti nehlášené práci, která zahrne i sociální partnery. Ovšem nad ty osvědčené podstupy, prevenci a penalizaci takovýchto situací zneužívání je důležité podporovat řádně hlášenou práci a také bojovat proti zneužívání pracovníků. Mám tím například to, že nějaká práce není řádně hlášena, to je špatně, ale pak tady máme také situace, kdy pracovník údajně, jak si pracuje jako osvč, ale v podstatě to není pravda. I toto jsou špatné fenomény. Je třeba vytvořit řádné pobídky pro to, aby zaměstnanci a pracovníci pochopili, že budou mít výhodu z toho, když práci nahlásí tady eh, apeluji na komisi, že je třeba snížit daně, kterým je zatížena práce, ku prospěchu pracovníků a jejich sociálního zabezpečení. Apeluji na komisi, aby eh, vyzývala členské státy k tomu, aby jiným způsobem eh, získávaly finanční příjmy z daní, než tedy ze zdanění práce a investovaly do sociální zabezpečí, zdraví a tak dále, aby právě i tímto způsobem potírali eh, nehlášenou práci. Děkuji. Děkuji paní Regner na minutu a půl. Děkuji. Vážená paní komisařko, je, mi, je pro mě je velice důležité, aby e, i takzvané zdánlivé firmy, které mají pouze někde jenom poštovní stránku, spadaly do kompetencí této platformy. Proč? Pomocí takovýchto konstrukcí pseudofirem se nejenom využívají sociální systémy, ale také pracovníci, kteří v případě právního sporu mají špatné postavení a samozřejmě to otevírá dveře i vyhýbání se daňové povinnosti. Práce na černo je skandál. Nejenom ta tradiční, ale také ty nové formy eh, nových takzvaných OSVČ, nových samostatných pracovníků, neboť toto jsou takové eh, formy, které vlastně neznamenají nedělají nic jiného, že ti pracovníci prostě obcházejí pracovně právní standardy, pracovní právo a tak dále. A i k tomuto by se měla platforma věnovat. Pravda je velice důležité, aby platforma abychom měli tuto platformu proto, abychom vytvářeli důvěru. Důvěru pracovních inspektorátů mezi členskými státy, aby ti lidé věděli, co vše v těch konkrétních zemích nefunguje. Proto se velmi těším na první zprávy, které od platformy dostaneme a také na vypracování pokynů pro prosazování a kontroly v členských státech. A nakonec, po, na konci této dlouhé cesty si přeji, abychom měli něco takového jako Evropský pracovní inspektorát. Děkuji paní Tum. To zde není. Pan Arla. One minute and a half. Minuta a půl. Le travail non déclaré Vyhlášená práce, to je zásadní problém. Zásadní problém, především protože to představuje obrovskou část černé ekonomiky. Chceme-li bojovat proti této věci, a to je zásadní pro členské státy, proto je nezbytné vytvořit určitou evropskou synergii na celoevropské úrovni. To znamená, že skutečně velice nadšeně budu hlasovat pro vytvoření této platformy. Negativní dopad nehlášené práce je obrovský pro rozpočty státu, dále je to záležitost sociálních systémů, pro podniky, kde to vytváří nekalou konkurenci, pro pracovníky, kteří ztrácí práva na sociální ochranu v případě nehod na pracovišti, v případě um, penze například člověk, který není chráněn a který má nějak, mm, utrpí nějakou nehodu, tak samozřejmě to může být eh, neuvěřitelné negativní následky a samozřejmě to má i obrovský dopad na malé a středně velké podniky. Důležitá je role sociálních aktérů a musíme bojovat i proti falešným oseveče, proti různým falešným eh, eh, mm, firmám a Mm, toto je pouze první krok, tato platforma. Zároveň samozřejmě zde musíme mít i sociální inspektoráty v členských stát, mezi členskými státy. Výměna informací v tomto ohledu je důležitá. Evropský prostor musí být bojem proti sociálnímu dumpingu a musí se naopak z toho stát prostor sociální spravedlnosti pro všechny. Děkujeme. Pan López, půl minut. Prezidenta, hoy debemos felicitarnos por dar un paso tan positivo. Paní předsedající, dnes bychom měli s radostí uvítat takový pozitivní krok v boji proti nehlášené práci v Evropě. Eh, členské státy se budou vyměňovat optimální postupy a budou bojovat proti nejvíce znepokojujícím sociálním problémům. Eh, nehlášená práce představuje až 20 HDP ve Španělsku a v jiných zemích i vyšší procento. Tito pracující jsou obětmi tohoto jevu. Nemají žádné sociální zabezpečení, nemají eh, práva, patří k nejzranitelnějším v naší společnosti. I pro ekonomiku je to problém, protože to narušuje trh práce a je to také problém pro veřejné rozpočty v mnoha zemích. Eh, tato platforma má několik pozitiv. Eh, patří tam kolektivní vyjednávání, nejen co se týče nehlášené práce. Všichni pracující jsou součástí této platformy, to je velmi důležité. A sociální partneři v tom sehrají důležitou úlohu. Je to pozitivní krok, ale pouze jeden krok. Potřebujeme udělat více. Potřebujeme výraznější opatření, než je tento, chceme-li skutečně bojovat proti této metle ekonomiky. Děkuji. Paní Sander, minuta a půl. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Černá ekonomika představuje 2,2 eh, miliardy ztrát finančních. Má to obrovský dopad na práva našich Ehm, pracovníků. Samozřejmě ochuzuje to stát, dochází k nekalé konkurenci mezi evropskými podniky. Malé a středně velké podniky, které představují 95 našich podniků, jsou první oběti eh, této metly. Tato platforma, o které dneska hovoříme, by měla být považována za první krok v boji proti nehlášené práci. Měla by konečně propojit všechny členské státy v tomto ohledu, v tomto boji. Měla by umožnit prohloubený dialog mezi jednotlivými státními zprávami, měla by umožnit boj a limitovat vlastně možnosti pro eh, nekalou, pro eh, tuto mm, nehlášenou práci. Přeshraniční spolupráce by měla zároveň eh, omezit nedostatečnou právní jistotu v tomto ohledu. Tato platforma ovšem by neměla být pouze nějakou skořápkou, měla by být operační, okamžitě, měla by eh, fungovat a posílit, eh, měla by okamžitě fungovat a posílit sankce a kontroly. Pravděpodobně jednoho dne by tato platforma se mohla zaměřit i na různé podvody v oblasti vysílání pracovníků. Ovšem taková platforma sama o sobě není všelékem. Členské státy by se měli zapojit do skutečného boje proti beztrestnosti v této oblasti, eh, v boji proti vyhýbání se daním a v podstatě vlastně podporovat to, aby naši pracovníci i zaměstnavatele spíše upřednostňovali oficiální práci. Děkujeme. Další kolega na půl minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nejprve bych rád řekl, že je trošku podivné, že dnešní rozprava k tomuto tématu v podstatě probíhá po jednáních pana Pirinského v rámci trialogu. Proč v podstatě je tato rozpráva po té, co došlo k dohodě v rámci té, tohoto Problému. I to v podstatě vlastně představuje trošku nehlášenou práci na straně Evropského parlamentu, bych řekl. A rád bych reagoval na kolegy z UKIPu, jako obvykle zde nejsou přítomní této rozpravy. Ne ti, kteří vystoupili. Ani jeden z těch, který vystoupil, nezůstal, aby si vyslechl zbytek této rozpravy. V podstatě vlastně zde předvedli divadelko jako obvykle a okamžitě odešli tvrdí, že je to šílené opatření, protože je to proti hospodářské soutěži, snaží se nám udělovat lekce o ekonomice ovšem, jak je obvyklé, nechápou ekonomiku, nechápou konkur- hospodářskou soutěž. V podstatě vlastně na této straně pracovního trhu potřebujeme mít regulaci pro to, abychom vytvořili rovná pravidla lidé, kteří trpí z nedostatečné, v důsledku nedostatečné regulace této oblasti jsou právě malé a střední podniky, která, které nemohou konkurovat um, nadnárodním společnostem v podstatě vlastně mm, se tím podporuje neférová situace v této oblasti. Pokud jste to nepochopili, tak nechápete vůbec nic. Děkuji. Pan Šulce, paní předsedkyně, paní komisařko, dnes jsme si vyslechli již mnoho příkladů toho, proto, proč je důležité bojovat proti nehlášené práci, jak pro naše členské státy, ale také pro mnoho pracovníků. Jeden důvod jsou, to jsou prázdné státní pokladny a velké zadlužení členských států. Pokud se podíváme na čísla v oblasti černé práce na čem členských států, ty jsou skutečně hrozivá. 24,6% HDP Řecko, 21,6% Itálie, ale má vlastně Německo. Má co dělat v této oblasti, my tady máme 13% HDP v Evropě máme i pozitivní příklady, například Rakousko, méně než 10%, to je 7,5%. Ehm, vytvoření platformy, kde tedy experty se povinně jí účastní ze všech členských států, je podle mne důležitý krok. Jde o to osvědčovat si, o vyměňovat si příklady osvědčených praktik, Eh, takže ta platforma bude hodnotit, bude podporovat opatření pro boj proti nehlášené práci na národní úrovni a vytvářet výměnu informací mezi odpovědnými orgány. Eh, pravděpodobně asi nepůjde, je dobré, že tam nebude harmonizace těch metod, protože to by vlastně u těch dobrých států vedlo k tomu, že by se ta pravidla změkčila a to si myslím, že je dobré, že tady nebude ten prvek, že by ta platforma jak si přijímala nějaká závazná opatření. Já si myslím, že takto, jak je to nastavené, je to dobré řešení, které jsme nalezli společně s komisí a radou a budeme ho i nadále podporovat. Děkuji. Na minutu a půl pan Šokor. Děkuji. I přes eh, obrovské dopady nehlášené práce na naše rozpočty, na podmínky pracujících, jsme tomu nevěnovali dostatečnou pozornost. Eurofund z roku 2013 v jejich zprávě hovoří, že v podstatě zde není žádné rozumné odůvodnění eh, této práce, na rozdíl od toho, co si lidé myslí, tato nehlášená práce hm, se nezvyšuje eh, v období škrtu a že v podstatě vlastně tato situace na základě čísel, která vidíme, jasných, čís, jasných čísel, vidíme, že některé státy jsou účinnější v boji proti nehlášené práci. V Rakousku například je pětkrát menší tento nešvár než v mé zemi. Pokud tato platforma umožní zlepšení a šíření osvědčené praxe a regularizovat část šedé ekonomiky, posílí to nejenom férovou konkurenci v této oblasti a udržitelnější systémy veřejných financí, ale zároveň to bude bojovat proti vykořišťování lidí, bez, kteří pracují bez jakýchkoliv záruk a sociálních práv. Když bojuje proti nehlášené práci přeshraničně, mohli bychom tím zvýšit i důvěru ve fungování našeho jednotného trhu. Děkuji. Thank you. Mr. Děkujeme. Pan Van de Kindelare. 1,5 minuty. Komisáres, kolegas, oneerlijke konkurent... Paní komisařko, milé kolegyně a milí kolegové, nehlášená práce a tedy nekalá eh, konkurence podkopává vnitřní trh. A pomocí této iniciativy jde Evropa dobrým krokem důležitým krokem směrem k potírání takovéhoto typu práce. Je důležité, abychom bránili podvodům, které ovšem se nezastaví na hranici země a proto je důležité, že se tohoto téma tu ujala Evropa. Nahlášená práce odebírá sociální eh, výhody pracovníků právě v oblasti nízkokvalifikovaných pracovníků, jako jsou ženy nebo migranti. A je důležité, aby tedy členské státy měly povědomí o tom, že jsou odpovědní v této věci něco dělat. Zároveň je ovšem třeba zachovat svobodu pohybu, ta se také nesmí podkopávat. Boj proti nehlášené práci eh, nesmí eh, jak si ústat pouze proto, že existují rozdíly mezi západem a východem. Všichni musíme táhnout za jeden pro vás. Měli by tedy spolupracovat i pracovní inspektorát, inspektorát jednotlivých členských zemí. Dále důležité vy, podpořit výměnu eh, informací například pomocí systému IMI a dalších. Tato platforma je dobrý začátek, ale je třeba jít mnohem dál a s napětím očekávám další náhody, návrhy v rámci balíčku pro pracovní mobilitu, které předloží paní komisařka Tyson. Děkujeme. A nyní je to ke HDI. Pan Hepman má slovo na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní předsedající. Šanovní... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Otázka mm, této problematiky se týká všech členských států a i když mají většinu kompetenci v této oblasti, pokud jde o prevenci, pokud jde o předcházení nahlášené práce, jsem přesvědčený o tom, že rovněž aktivity na celoevropské úrovni jsou žádoucí a můžou být pozitivní. Nehlášená práce má negativní vliv na rozpočty členských států, na sociální systémy. Nesmíme zapomínat na to, že je to společenský negativní dopad, který má samozřejmě negativní dopad i na rodinný život, na profesionální život našich obyvatel. Je to komplexní problém a právě proto řešení tohoto problému můžeme udělat pouze pomocí spolupráce partnerů na všech úrovních. Myslím si, že povinnosti této platformy jsou dobře popsány, musí se stále samozřejmě zachovávat subsidiarita a rovněž jsem rád, že zde budou zapojeni sociální partneři, kteří jsou uznáni za součást této platformy. Skutečně doufám, že to bude místo skutečné spolupráce partnerů a že bude vytvářet společné postupy v této oblasti boje proti nehlášené práci. Děkujeme. Děkujeme paní Grapíny doamnă președintă doamnă comisar apreciez. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Já si vážím této zprávy a potřebujeme tuto platformu. Přichází pozdě, ale přece. Jako členka výboru IMCO a jako stínová zpravodajka pro tuto zprávu nechci opakovat, eh, jaké ničivé dopady má eh, černá práce na jednotný trh pro malé a střední podniky, pro eh, pracující a i pro rozpočty. Myslím, že je důležité také sledovat toto opatření, které teď zavádíme, proto jsem také podala eh, podala eh, pozměňovací návrh, abyste do Evropského parlamentu chodila ne jednou za čtyři roky, ale každý rok, protože sdílený dobrých zkušeností je velice užitečné a na rozdíl od kolegů z pravice si myslím, že se nám podaří takto tento jev potírat. Proto je důležité konzultovat i sociální partnery a je důležité upozorňovat jak na tedy eh, stranu zaměstnavatelů i na zaměstnanců, aby neakceptovali tento jev nehlášené práce. Děkuji, paní Šojdrová paní eh, předsedající společný evropský pracovní trh nepochybně potřebuje nastavení určitých minimálních standardů které odpovídají evropským zásadám jako je spravedlnost. nehlášená práce to je problém především členských zemí ale je to také problém unie jako celku. Eh, bohužel objem nehlášené práce roste také české republice se tento trend nevyhnul a eh, jsme již již zhruba na nineteen objemu nehlášené práce což je samozřejmě jev který se nám nemůže líbit a proto se také jistě česká republika zapojí do této společné platformy která neznamená zvýšenou regulaci ale velmi dobrou možnost pro sdílení příkladů dobré práce a nacházení postupů které umožní členským státem účinně bojovat s tímto trendem který poškozuje samozřejmě trh práce zaměstnavatele a také zaměstnance. důležitá je efektivita a minimální náklady které na tuto platformu budou vynakládány. děkuji. Děkuji, Děkuji, paní předsedkyně. Nehlášená práce souvisí s tématem deregulace pracovního trhu. To vede k nezaměstnanosti, tlak na pracovníka stoupá a on je nucen vzít práci na černo. Samozřejmě to vede k enormním ztrátám rozpočtů členských států. Jak to vidíme přesně v Řecku, tady máme enormní vyhýbání se daňové povinnosti, eh, které vlastně vede k podkopání celého systému sociálního zabezpečení. Já si myslím, že pokud stát chce, může účinně potírat takovéto trendy. Proto je důležité, aby ten problém byl uznán i na evropské úrovni, proto jsem rád, že nyní bude zřízena tato platforma, která povede k výměně osvědčených praktik, ale je třeba upozornit, že to spadá do kompetence členských států. Tam se musí začít s bojem proti nehlášené práci, abychom zajistili to, že budou zaplaceny odvody do systému sociálního zabezpečení. Děkuji, pan Silikiotis. Děkuji, paní předsedkyně. Nehlášená práce je problémem pro celou Evropskou unii. Rozhodně nesmíme eh, ji ovšem zaměňovat s vyhýbáním se daňové politiky. Eh, politika úspor, vysoká daňová zátěž, to vše tíží bedra pracovníků a v podstatě je nutí, aby tedy volili takovouto formu práce na černo. Mnoho členských států eh, to, jak si raději nechce vidět, zavírá předtím oči, toleruje to. A tady ta platforma, která má sloužit k prevenci nehlášené práce, nesmí ovšem podkopávat činnost národních orgánů. Ano, v zásadě s ní souhlasíme, ale myslím si, že klíč pro boj proti nehlášené práci eh, leží jaksi v rukou těch, eh, kteří by měli přijímat eh, legislativní předpisy, zákony ku prospěchu pracovníků a měli bychom mít opět cestou kolektivního vyjednávání, odvrátit se od neoliberální politiky úspor, která vlastně žene pracovníky do chudoby a do práce na černo. Děkujeme. Máme zde sice ještě další řečníky přihlášené. Bohužel musíme ukončit tento seznam a proto poprosím rovnou paní komisařku, paní Tyson. Prosím, máte slovo. Ano, pane Altriči, prosím. Paní předsedající, já se možná mílím, ale myslel jsem, že je obvyklé v rámci Eye, když tam je mnoho lidí přihlášených, že vezmete jednoho za každou skupinu za FDD. Si myslím, že jste nikoho nevyzvala. Pane Oltriče. pokud vím, tak je na předsedajícím, aby rozhodl v tomto ohledu a samozřejmě i na rozsahu celé rozpravy, délce celé rozpravy. Já jsem vzala několik modrých karet, rovněž mělo to dopad na celkový časový harmonogram naší rozpravy. Nemusím nezbytně vybrat jednoho za každou politickou skupinu. Já jsem se snažila o férový přístup za FDD. Ano, my jsme od vás přijali například modrou kartu. Tak snad, snad jste měl možnost se zúčastnit dnešní rozprávy. Snad vás se uspokojilo. Prosím, nyní má slovo paní komisařka Tajsenová. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení poslanci, poslankyně, dnes budete hlasovat o rozhodnutí posílení boje proti nehlášené práci. Zítra budeme mm, hlasovat o balíčku, který se týká boje proti daňovým únikům. Za chviličku o tom proběhne rozprava. Oba tyto dvě témata se posilují, jsou propojena. Poukazujete na to, že Evropa je společenstvím založeným na hodnotách, na sociální spravedlnosti. Obě tyto dva témata by měla umožnit boj proti nehlášené práci a vytvoření rovných podmínek pro naše podniky a především pro malé a středně velké podniky, pro které by to mělo být užitečné. Všichni by měli platit své daně, všichni by měli přispívat do sociálních systémů. Musíme bojovat proti nehlášené práci, kterou bychom naopak měli měnit v kvalitní pracovní místa a hlášenou práci, oficiální práci, která by prospěla všem. Tato platforma by měla propojit sociální partnery a všechny úřady. Sociální partnery musí mít musí dostat rovněž možnost se k tomu vyslovit, protože ti přesně vědí, jaký dopad má tato nahlášená práce na naši společnost. Je to platforma, která, bude, která by měla být efektivní. Je to platforma, která zároveň nebude nahrazovat funkci inspektorátu v jednotlivých členských stát, státech, nebude to odebírat pravomoci jednotlivých členských států. Ne, tato platforma by měla zajistit pouze to, že aktivity, které budou na úrovni členských států v této oblasti zefektivní jednotlivé inspekce, že budou vlastně takovým přídavkem eh, této činnosti a samozřejmě, že dojde i k výměně informací o osvědčené praxe mezi jednotlivými členskými státy díky této platformě a to znamená, že na tom získají všichni pokud jde o Evropskou komisi, můžete se na nás spolehnout. Poskytneme všemožnou podporu této platformě. Myslím si, že je jasné, že tak, jak bylo dohodnuto, budeme pravidelně přicházet do Evropského parlamentu, informovat vás o poslední vývoji. A pokud jde o balíček pracovní mobility, to ale není předmětem dnešní rozpravy, i když teda někteří z vás na to poukázali. V tomto balíčku budu s vámi samozřejmě s Evropským parlamentem spolupracovat, tak abyste viděli, jak, ta politi- jak ten politický rámec by mohl umožnit zahájení nebo nastartování tohoto balíčku mobility, který by rovněž měl vyrovnat podmínky a sociální, zavést určitou sociální spravedlnost v tomto ohledu a zároveň zajistit určitou sociální mobilitu, kterou na jednotném trhu rovněž potřebujeme. Ráda bych ještě jednou poděkovala panu zpravodaj a všem, kteří se zapojili do trialogu, do vyjednávacího procesu a tento výsledek mě velice těší. Děkuji. Now, um... Děkuji, paní komisařko, a e, v závěru debaty má slovo pan zpravodaj Pirinský. Paní komisařko, vážení kolegové, já věřím, že tato dnešní dopolední debata posloužila důležitému cíli Když paní komisařka dnes ráno v úvodu hovořila, poukázala na eh, velikou závažnost a složitost problému nehlášené práce a tomu odpovídá i potřeba se jasně eh, dohodnout na definitivních a jednoznačných závěrech a na stanovisko, a na stanovisku o dalších krocích. Já bych rád poukázal na to, co podle mě je tento konkrétní závěr. Ty nejrůznější dopady nehlášené práce na pracující, na sociální eh, systém eh, a, a daňový systém a nekalou konkurenci skutečně ohrožují předivo společnosti v jednom každém členském státě a v celé Evropské unii. Nemýlím-li se, včera večer eh, předseda Draghi eh, v úvodu eh, poukázal na to, že v současné době Evropská unie stojí před stále intenzivnějším narušováním pravidel sociální soudržnosti, teritoriální i ekonomické soudržnosti. A myslím, že to nebyla náhoda, že toto byla jeho úvodní slova protože i když tady toto bude mít eh, nejrůznější eh, dopady na nejrůznější oblasti, pakliže to základní předivo společnosti, kde chceme provádět tyto kroky, pakliže toto předivo je eh, je v troskách, tak veškeré kroky půjdou v něveč. Proto myslím, paní předsedající, to, co zde zaznělo, že tato platforma se snaží o přijatelnou rovnováhu mezi eh, právy jednotlivých členských států na jedné straně a mezi vstupem Evropské unie na straně dobré, aby se podařilo problém řešit lépe. Vidím, že eh, můj eh, čas vypršel. Chci se jen přidat k tomu, co zde zaznělo, že doufám, že platformu se podaří zprovoznit ještě před létem. Vítám také vyjádření komisařky Tysonové a je dobré znovu a znovu tuto debatu od, připomínat eh, v Evropském parlamentu, protože potřebujeme více debaty, více sdílení zkušeností a potřebujeme pracovat mnohem eh, rozhodněji. Děkuji, pane Prin.